Bien, bien, bien. Bah, écoutez, je pense que si nous ne sommes pas au complet, les meilleurs sont là. Nejsou tady sice všichni úplně, ale ti nejlepší tady již jsou. Takže budeme eh, můžeme přijmout pořad dnešního jednání. Donc euh, l'ordre du jour euh, appelle un morceau de choix qui est euh, Máte před sebou pořad jednání a jsou to velice zajímavé body a ten první z nich je eh, jednotný evropský železniční prostor a celý balíček. Vous avez la parole. Máte slovo. Apprezzo, grazie Presidente. E, dunque, e, siamo andati avanti quindi... Ano, děkuji vám, pane předsedo. Ano, my jsme pracovali dále Eh, v trilogu. A v trilogu jsme samozřejmě také eh, trvali na pozici parlamentu z prvního čtení a mohu vám říci, že v podstatě z největší části to bylo potvrzeno, kromě několika málo ze změn. Eh, vůči kolegům bych chtěla říci, že seznam pro hlasování zohledňuje kompromisy, na který jsme se dohodli s radou. Ovšem tam, kde kompromis není možný nebo ještě nebyl uzavřen, tak eh, tam jsme prostě v tom seznamu prohlasování opět zopakovali text z prvního čtení. Ta práce byla velice komplexní. Samozřejmě bych chtěla poděkovat stínovému zpravodaji za vynikající podporu ohledně eh, podpory vztahů eh, ke komisi a k radě. Vypracovali jsme dobrý text, co se týče národních regulačních úřadů. Tak zde požadujeme více nezávislosti a více vlivu. To jsme také dosáhli. A chceme také zamezit eh, konfliktu zájmů mezi regulačním úřadem s ohledem na přenos jednotlivých eh, úkolů právě regulačnímu úřadu. Eh, máme například čekací lhůtu jednoho roku a řekli jsme to také eh, vůči národním bezpečnostním a licenčním úřadům s tím, že může být podán odborný posudek, ale Případně mohou být zohledněna různá jiná fakta, která mohou mít vliv na hospodářskou soutěž. Byla zvolena zcela přesná formulace týkající se úkolů regulačních úřadů. Ještě zůstává jeden úkol otevřený a je to eh, postup stížností, eh, jakým způsobem mohou být u regulačního úřadu podány stížnosti. Existují dva způsoby. Standardní postup. A tento postup musí být eh, ukončen během šesti týdnů. Během 30 dnů pak může poskytnout nebo získat regulační úřad ještě další informace. Ovšem není zde žádná příslušná lhůta, během které má regulační úřad odpovědět. Takže tady je další měsíc, eh, v rámci něhož musí být eh, rozeslány dokumenty regulačnímu úřadu. Pak je ten postup úplně jasný. Také co se týče eh, zahájení stížnostního řízení. Ten nejdelší lhůta se týká především regulačního úřadu a pak normálního postupu. Evropský regulační úřad zde jsou ještě větší rozdíly názorů s parlamentem. My zastupujeme ten názor, že by bylo důležité mít něco takového, jako je Evropský regulační úřad. A také chceme přesné údaje o tomto jednotném regulačním místě nebo úřadě. V podstatě by měl, měla existovat síť národních regulačních úřadů. Tato síť to je terminologie, která se radě příliš nelíbila, ale mohli jsme to přesto prosadit. Dále je zde další otázka a ta se týká toho, že Evropský parlament eh, tlačil na to, jakým způsobem budou regulační úřady nominovány. Chtěli bychom, aby ty, tito regulátoři byli nezávislí a nebyli závislí na ministerstvu dopravy. Nechceme také žádný odkaz na předsednictví rady nebo na nějaké ministry či ministerstva. Každopádně jsme ozřejmili, že musí existovat nezávislost mezi regulátorem jako takovým a regulačním úřadem. A to se ještě také uvede v jednom z úvodních ustanovení. Myslím, že zde jsme skutečně dokázali prosadit pozici parlamentu. Během roku 2012 musí být také předložen návrh komise, který se týká otevření národních trhů. V této souvislosti jsme získali příslu, příslip eh, alespoň pětiletých smluv. Dále k deficitu, k nedostatkům provozovatelů infrastruktury. Zde jsme stanovili lhutu pěti let a také co se týče hlučnosti, eh, máme určité možnosti, kde mají volnou ruku členské státy, ale musí zohledňovat také evropské předpisy. Týká se to především nočních vlaků. Dále, co se týče systému CS, TCS zde se zohledňuje to, že musí být zohledněna veškerá spojení, veškerá spoje. To znamená, vlaky, které používají ještě eh, jiné systémy, tak by měly mít eh, nějaký bonus malus. Celkově ovšem by to mělo zůstat neutrální především pro provozovatele infrastruktury. Dále máme velmi důležitý návrh týkající se nového znění a to je článek 6.4. Je to návrh, kde si myslíme, že jsme dosáhli také souhlasu s ostatními politickými skupinami a myslím si, že tím pádem získáme nutnou většinu. No ale zůstává ještě několik eh, drobných otázek, týká se to například článku 17. Ale celkově se všichni shodli na tom, že bychom měli na své pozici vůči radě trvat, eh, co se týče článku 17. A Nemělo by to být eh, obsaženo v úvodních ustanoveních, tak jak to navrhuje Rada. Byla to velmi dlouhá jednání, velmi složitá jednání. Nedohodli jsme se na všech bodech, ale ve všech podstatných otázkách. Především co se týče regulačního místa či úřadu a potom na těch regulativních otázkách. Jak říkám, v tom seznamu jsou zapracovány kompromisní texty a jestliže nebylo dosaženo kompromisu, tak se dále bude diskutovat. Především chceme trvat na, svém, na své pozici z prvního čtení. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní dám slovo panu Wernerovi. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já jsem tím zpravodajem za EPP a z tohoto titulu bych chtěl nejprve velice poděkovat paní zpravodajce za skutečně hrdinnou práci, tak jak to přesně vystihl pan předseda. Je to skutečně nesmírně komplexní téma, které při všem, co jsme chtěli zapracovat a upravit, vždycky vedlo k obtížným situacím. To jsme pocítili, když jsme jako parlament zpracovávali stanovisko k návrhu komise, ale pocitujeme to zejména, když se jedná o to, abychom přiměli členské státy k tomu, aby konečně eh, umožnili liberalizaci železnic a otevření trhu. A to chceme dosáhnout právě na základě přepracování toho prvního železničního balíčku paní zpravodajka tady už zmínila nejdůležitější body. Bylo dobré, že jsme se na začátku oprostili od, tě, od té zásadní otázky, jak by měl vypadat model infrastruktury a provozovatele služeb, jak by se tam měli umístit Myslím si, že je rozhodující, abychom si také byli zajedno v tom, že do konce tohoto roku k 31.12. by nám komise měla předložit návrh, abychom mohli dosáhnout odpovídajícího pokroku. Na základě toho, jak vypadá model infrastruktury ze strany komisy, jestli to je tedy integrovaný, separovaný, jestli tam je unbundling nebo ne, to uvidíme. Také jsme se dohodli na tom, že nechceme činit žádná uspěchaná rozhodnutí v rámci legislativy. Silný regulační úřad je alfa omega a na to již poukázala paní zpravodajka proto, aby byly vytvořeny skutečně férové uh, podmínky v hospodářské soutěži pro všechny provozovatele železničních sítí přes hraniční. A, ale proto je také nezbytně nutné, aby e, bylo mm, zajištěno odpovídající financování na těch pět let a aby bylo také možné uvolnit odpovídající finanční prostředky pro to, aby mohly být vytvořeny rozumné podmínky v oblasti infrastruktury pro provozovatele. Dalším bodem, který nebyl až tak zcela spolný, ale každému je jasné, že je potřeba mít odpovídající služby. A proto jsme se dohodli na tom, že zejména v oblasti přepravy cestujících eh, vysokorychlostních vlaků eh, to nevyžaduje nějakou velkou údržbu. Ale všechno to, co je nezbytné pro zabezpečení technických služeb a samozřejmě odpovídající mm, eh, výměnu vagónů, use it or lose it, používej to nebo se to vzdej. No, doufejme, že tedy se nám podaří, podaří tam dát tu lhutu těch dvou let. Férové podmínky to samozřejmě také znamená, že musíme naprosto jasně definovat, jak se mají kalkulovat ceny jednotlivých úseků železničních, jednotlivých tratí. E, není to možné, aby každý otevřel nějaké spektrum a řekl, pro mě ještě nezbytné, abychom tady měli sociální instituce, Eh, abychom prostě měli naprosto jasnou definici toho, jak mají vypadat eh, propočty fixních a variabilních nákladů při eh, poskytování jednotlivých úseků tras. A potom je třeba, aby regulátor vytvořil naprosto jasné podmínky, co se týče nejenom kalkulace cen, ale také samozřejmě, co se týče toho, aby manažer infrastruktury musel regulátora informovat eh, o eh, opatřeních, která je nutno realizovat. Eh, zabránění hlutu, hluku a ERTMS, e to jsou ty doprovodné systémy. Mm, tady stále ještě vedeme určitou při na radě. Mm, uvidíme, zda se nám podaří nalézt určité řešení. Jasné je, že každý manažer infrastruktury samozřejmě mm, se svými cenami musí přesto mít ziskový podnik v oblasti infrastruktury. A to znamená tedy, kdo eh, tedy způsobí více hluku, ten bude platit víc. Kdo způsobuje méně hluku, ten bude platit hod minimální cenu. A proto si myslím, že se domluvíme na tom, aby ten systém RTMS, který existoval, ještě není kompatibilní, byl nadále vybudován a rozšiřován do budoucnosti, abychom neměli žádné zbytečné zdvojené investice. Celkem za to. Ještě jednou děkuji mnohokrát všem také dánskému předsednictví, protože bych rád řekl, že dánské předsednictví velice jasně a konstruktivně představilo své návrhy, podle nich jsme se mohli orientovat. Hmm, to či ono tedy jsme museli akceptovat, něco překonat, ale to už patří ve vyjednávání k tomu. Děkuji srdečně. Děkuji vám, pane poslanče a nyní má slovo pan Treboza. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. More than one year. Milí kolegové, více než rok jsme pracovali a snažili jsme se eh, přispívat ke konstruktivnímu Eh, přístupů. Jehož cílem je nalézt eh, kompromis. Ten hlasovací seznam, který jsme připravili, je v souladu s tím s předchozím úsilím. Jde o to, abychom byli uh, schopni dobrat se dohody s radou. Dovolte několik důležitých věcí, které je potřeba ještě uh, finalizovat v rámci trilogu. Pokud jde o článek 6.4, tak jak už jsem řekl, přistupujeme k tomu pragmaticky. Ta poslední verze je přijatelným kompromisem. Jsme s ním srozuměni. Takže pro nás je to v pořádku. Pokud jde o dohled nezávislého regulačního orgánu, v součinnosti s Evropským regulačním orgánem eh, z hlediska mezinárodních služeb je důležitější než strukturální model provozovatele železničních tratí. Podporujeme pana Zelého, pokud jde o jeho snahu zachovat eh, článek 17.1. Pokud jde o pozměňovací návrhy 134 a 167, které se týká eh, prosazování lhůt pro obdržení eh, příslušných eh, informací. Podporujeme pana Kramera, pokud jde o šestitýdenní lhůtu. Pokud jde o regulační orgán, tak my liberálové jsme vždycky se k tomuto stavili pozitivně, ale nyní se zdá, že rada nepřijme žádnou dohodu, pokud je tady o to. Takže nyní studujeme možnost řídit síť národních regulačních orgánů, které by řídila komise. V současné době se snažíme eh, najít možnost, eh, jak by provozovatelé mohli spolupracovat v kom- s komisí pokud jde o situaci, kdy bude konflikt s národním regulačním orgánem. Takže to je asi poslední věc, kterou musíme eh, vyjasnit, ale pro moji skupinu a pro mé kolegy je to významný eh, bo Toto přepracování bude samozřejmě záviset na eh, řešení, jaké najdeme. Dokud nebudeme mít Evropský regulační orgán, tak otázka je, jak bychom mohli poskytnout tu horkou linku provozovatelům železničních eh, tratí eh, pro řešení přeshraničních problémů. Není tady eh, žádná protistrana na té druhé straně telefonní linky. Pokud jde o lhůtu realizace, tak já jsem pro 12-měsíční lhůtu. Myslím si, že členské státy v minulých letech hodně promarnily. Na závěr bych rád řekl, že během několika měsíců, až bude přijat čtvrtý balíček, jak komise slíbila, tak eh, budeme hovořit o opětovném otevření trhu a doufám, že také o Evropském regulačním orgánu. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Kramer za zelené. Děkuji mnohokrát také paní zpravodajce, i když to bylo občas velice obtížné nalézt společnou pozici a nalézt společný postoj vůči radě. A i když jsme vedli interně diskusy, přece jenom jsme vystupovali jednotně vůči radě a podařilo se nám let čeho dosáhnout, ale let, kde musíme ještě vyvinout tlak. Jedná se o férovou hospodářskou soutěž, která má existovat i na železnicích v Evropě, ale nelze opomíjet, že Tady máme také konkurenci vůči dalším um, druhům dopravy a jsme ještě kilometry vzdáleni od férové soutěže s jinými druhy dopravy, eh, které znečišťují životní prostředí. Už jsme po dlouhých diskusích se rozhodli, dobře, co chceme absolutně, je regulátor. A sice nezávislý regulátor, což je, eh, kondicios, což je prostě bezpodmínečně nutné, protože máme v Evropě takovou situaci, eh, kdy máme sice unbundling oddělení, ale nemáme tady žádnou hospodářskou soutěž. Není to tak, jak bychom si to přáli. A proto někdy byly diskuse obtížné. Byli jsme si v zásadě zajedno o tom, že bychom počkali až na návrh komise, že zatím unbundling odpadne a uvidíme, co komise předloží, ale že rozhodně, alespoň jsme byli schopni domluvit se na nezávislém regulátorovi. Ovšem je to také tak, že rada nezůstala nečinná a snažila se se veškerými triky zabránit vzniku určitých postojů. Například, když se jednalo o to, kdy to bude implementováno v jednotlivých členských států. My jsme říkali dva roky, Někdy to byly, na začátku to bylo šest let, ale my jsme nezapomínali na to, že se devět let nic nedělo. Ani ze strany komise eh, nebyly prostě eh, členské státy eh, upomínání. A teď prostě máme už devět let a teď by vlastně dva roky dodatečně mělo stačit, protože dohromady už to bude jedenáct. A jak by to mělo nakonec vypadat? No, my jsme udělali zkušenost s tím, že eh, například v jednom členském státě se rozhodne o vzniku regulátora během dvou týdnů, tam to jde, ale pak máme zase jinou zemi, kde se praví, no dobře, je třeba rozhodnout za čtyři týdny nebo za dva měsíce, až budou k dispozici veškeré relevantní informace. Ale protože relevantní informace nikdy nebyly a kdo hledá, ten vždycky najde, tak to trvá dva roky a pořád ještě žádné rozhodnutí neexistuje a některé členské státy prostě vůbec neodpověděly. Proto jsme řekli ze začátku jako kompromisní návrh dobře, ok, během čtyř týdnů musí dojít k rozhodnutí. To bylo teď jaksi rozmělněno radou o další čtyři týdny a pak eventuálně o dalších šest týdnů a než budou předloženy všechny dokumenty. A tady musíme tedy skutečně na špico nastražit uši, protože to by mohlo znamenat, že se to bude zase protahovat a proto já bych rád apeloval na zástupce komisa a rady, pakliže tady jsou, prosím pěkně přestaňte s těmito triky, proto chceme mít dodatek v textu, aby dohromady po deseti týdnech muselo dojít k rozhodnutí. Je, je to proto tak důležité, že když nějaký regulátor nebo někdo chce nějaký slot, tak ten chce, aby ho dostal co možná nejrychleji. A když regulátor řekne, ještě potřebuju tento a tento dokument, tak může zavolat a druhý den to má. Protože ten, kdo se o to uchází, chce samozřejmě mít co nejrychleji tento slot. Ale pakliže prostě někdo nechce umožnit přístup tomu účastníkovi do, cí, do sítě, tak prostě ho nechají mrskat se na suchu a e, nic z toho nebude. A my v Evropě přeci usilujeme o existenci právního státu. To znamená, že nejpozději po deseti letech, dnech, pro, pro deseti týdnech, promiňte, musí dojít k rozhodnutí. Ehm, samozřejmě vždycky se najde nějaká výmluva, to a to není možné prostě eh, a v tom případě, když je to odůvodněné, no tak může regulator jít před eh, soudní dvůr. Ale je nutno, abychom si byli všichni zajedno tady v parlamentu a proto zítra eh, dojde k tomu doplnění o ten dodatek, který jsem právě zmínil pak je pro mě nesmírně důležité, aby tady byly nezávislé mm, stanovené, nezávislé stanovené ceny a aby to nebylo k tíži provozovatele sítě. E, aby tady byly eventuální kompenzace, to by mohlo na začátku fungovat. A protože pan kolega Tromoza už se o tom zmínil, my e, podporujeme pobaltské státy při a udělování výjimek, ale i Poláky, protože je třeba, eh, že je třeba prostě podpořit tuto výjimku, eh, tady proto máme porozumění. Samozřejmě nejsou ještě všechny problémy vyřešeny a eh, proto mm, se zdráhám udělat tomu nějaký definitivní úsudek ještě, ale myslím si a přeji si, abychom všichni stáli semknutě a stvrdili náš postoj vůči radě a abychom se snažili eh, skutečně zablokovat takové ty okliky, které tady vznikají. A samozřejmě děkuji mnohokrát všem stínovým zpravodajům. Merci, Děkuji vám, pane Kramene. Panzil. Zil. Paldies, priekšsēdētāji kungs, un es arī ar, ar, ar pateicību Děkuji mnohokrát. Chtěl bych také poděkovat eh, v první řadě zpravodajce. Ona se opravdu snažila nalézt kompromisy. Děkujeme mnohokrát také za podporu, kterou jsem získal já od svých kolegů v naší frakci. Na druhé straně můžeme říci, že výsledek neodpovídá přesně tomu, co jsme chtěli ale přece jenom je zde několik výhod. Ale Alde nevidí tak pozitivně roli regulátora, ale zdá se mi, že rozhodnutí předpokládá, že regulátor vytvoří jakousi síť. A to je přece jen něco dobrého. Předpokládá se, že bude existovat společná organizace regulátorů z členských států. Doufáme také, že komise koncem roku zveřejní návrh A když se nyní podíváme na jednání vedená s radou, tak to v současné době vypadá tak, že spíše otevíráme trh pro třetí země. Vypadá to tak, že výhody budou mít spíše třetí země. Objem dopravy má s tím samozřejmě hodně co společného, jestli udržujeme dobré vztahy se třetími zeměmi nebo ne. Existují takové země jako Lotyšsko, kde Například eh, regulační orgán se dostal do konfliktu s ministerstvem dopravy Lotyšska. Zde je třeba lecos vysvětlit. Myslím si, že při hlasování by bylo dobré, eh, kdybychom byli schopni ukončit druhé čtení. Děkuji. Pada. Děkuji, paní Verc tu není. Zdá se, že zde není. Donc, monsieur Kadaoui. Pan Kadaoui. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Collega's, eh, eh, ik wil, zoals de vorige sprekers, om te beginnen natuurlijk de rapporteur danken voor het goede werk. Já bych v první řadě chtěl poděkovat eh, jako předřečníci zpravodajce za velmi dobře vykonanou práci. Uh, Přednedávnem to vypadalo ještě tak, jako bychom byli velice vzdáleni od nějakého kompromisu s radou a nyní jsme se dohodli na důležitých bodech. Existují ještě určité body, které v nejbližších týdnech musí být vyřešeny, ale vypadá to tak, že také rada má dobrou vůli a že se blížíme ke schodě. Děkuji všem, kteří se zasloužili o Eh, tento přínos a samozřejmě také stínovému zpravodaji. Nesmíme ztratit eh, ze zřetele ovšem cíl. Eh, měli bychom vytvořit stejná pravidla hry, podobnou, podobný výklad otevření trhu, na čem jsme se dohodli před rokem. Trh musí být efektivní, musí být transparentní fungovat. Ovšem nesmíme si nic předstírat. Eh, tímto novým zněním nemůžeme vyřešit všechny problémy jednou ranou. Proto je důležité, aby tento železniční balíček hm, co nejdříve eh, vstoupil v platnost. Nejde pouze o otevření trhu, ale také o technickou operabilitu, která je velice důležitá. Další důležité otázky v této souvislosti musí být vyjasněny. Ještě jedno. Neustále jsme opakovali, že eh, kontrolní dozorčí úřady nebo regulátor eh, musí eh, být nezávislý a to, co zde máme, je, jde jednoznačně tímto směrem. Chceme v příštích týdnech ještě více vybudovat evropský charakter tohoto dokumentu. Týká se to především sítí Snažíme se také o evropský regulační orgán. To nesmí dlouho trvat. Nevyřešíme tím všechno, ale doufám, že to nebude velký problém. Další otázky, například článek 6.4. Z hlediska naší frakce to vypadá na dobrý kompromis. A to, co nyní předložila rada, je v pořádku budeme mít větší transparentnost, aniž bychom předjímali, jakým směrem by se tento čtvrtý balíček měl pohybovat, především s ohledem na ten slavný unbundling. Problémy při prvním čtení byly, ale eh, pozměňovací návrhy 8 a 9 eh, to také předjímá ještě další diskuze, ale budeme hlasovat o balíčku jakožto pozici pro jednání. Na konci přece jenom bude muset dojít k nějakým změnám. Čili když to sečteme, tak je to dobrá práce a ty body, u kterých máme ještě otazníky, tak doufám, že v nejbližších týdnech dosáhneme pokroku. Děkuji. Děkuji ti, Saide. Oui, merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo tak za, svou, za sebe bych chtěl eh, ujistit paní zpravodajku, mým eh, souhlasem se její zprávou znám můj postoj, nesouhlasím úplně se vším, ale teď musím říci, že nesmírně uznávám její práci a větší část mohu podpořit. Velice krátce pár bodíků k tomu regulačnímu úřadu. Myslím si, že je to díky parlamentu, kde se nám podařilo kdy musíme trvat na této podmínce, Všichni jsme vlastně vystupovali za možnosti posílení role regulátora eh, v jednotlivých státech. Myslím si, že na to musíme trvat, aby odpovídající regulátor byl také vybaven personálem kvalifikovaným, aby prostě tady nedocházelo pořád k tomu spožďování, udělování rozhodnutí, jak už tady zaznělo. Také souhlasím s tím, že tyto regulatoři by měli mm, pracovat v takové jednotné evropské síti, ale e, nemůžeme mít evropského regulátora před dostatečným vyhodnocením, aniž bychom znali e, přidanou hodnotu takové instituce. K ochranným opatřením vůči hluku chci říct, máme tady dva systémy. Za prvé ten jeden balíček a za druhé infrastrukturu. E, my tady vyžadujeme povinné zavedení opatření na ochranu proti hluku. Myslím si, že musíme mít férové podmínky, rovné podmínky vůči jiným druhům dopravy. U eurovinety se nám to nepodařilo zavést povinně určité záležitosti a myslím si, že tady nemůžeme zatěžovat železnici dodatečně, alespoň ne v té první fázi, aniž bychom vytvořili jaksi rovné postavení všech druhů dopravy. Jinak eh, souhlasím s omezením a s úsilím, které musíme vyvinout ve všech oblastech. Neměl by tady vzniknout další nemělo by vznik, neměly by vzniknout další překážky pro otevření trhu, jak pro členské státy, tak pro společnosti, které se snaží o otevření trhu. A co se týče technické údržby. Tady souhlasím s tím kompromisním návrhem. Třeba, že bych si býval přál ještě dodatečné výjimky, ale celkově jsem spokojen s prací paní zpravodajky i kolegů stínových zpravodajů a podporuji je. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám, pane Bár, a nyní paní Durand. Děkuji vám, pane předsedo. Po roce práce je dobře si připomenout, jaký byl cíl tohoto přepracovaného znění. A to bylo, pak, když si dobře vzpomínám, na vyjasnění všech záležitostí a ne je zásadně měnit. A každopádně se mělo zabránit hlubokým změnám, které by vedly eh, k dalším eh, protižím. Rozhodně jsme nedávali eh, ani komisi ani eh, účetnímu dvoru další záminky. Myslím si, že to bylo naprosto jasné. Všichni jsme chtěli mít regulátora, na tom trváme a za druhé chceme mít ten unbundling, ale právě ta otázka zásadní unbundlingu Tady mám ještě určité pochybnosti a také otázky, stejně tak jako můj kolega Kramer. Uh, Eh, jistě uvidíme, jak to bude vypadat závěrečným hlasováním. Jak to tedy bude vypadat? Eh, máme tady eh, nějaké podmínky ex ante, protože nemůžeme tady zavést nějakou vágní interpretaci, jako je třeba v kapitole 4 bod 8, 54, kde se zdá, že například signalizace a řízení tratí by mohlo být řízeno jiným poskytovatelem než tím původním, historickým, na to já mm, hledím poněkud problematicky a to by nám mohlo způsobit opravdové potíže na síti, železničních sítích, čili řízení sítí, signalizaci by měla zůstat v rukou historických původních provozovatelů sítě. A když se podíváme na článek 7, tady máme úpravu zásadních eh, záležitostí, přístup a tak dále, ale odstavec 2 stejného článku, tady máme prostě dojem, že tady dochází k určitému matení pojmů. Hmm, čili já bych chtěla eh, upozornit na to, že cílem přepracování znění bylo vyjasnit záležitosti, a umožnění otevření přístupu a další záležitosti, jako, ale neměla být měněna signalizace a řízení signalizace na železničních tratí. A ještě jedno vyjasnění, stejně tak jako můj kolega Kramir už se o tom zmínil. Doufám, že pokročíme prostě v tomto tématu, ale myslím si, že tady máme přece jenom ještě určité zádrhele, které musí být vyjasněny. Musíme si být všichni zajedno v tom, co opravdu chceme. Děkuji vám, paní Duran. Jestli nemáte žádné žádosti o slovo, dám slovo zástupcům komise, ale předtím bych si dovolil dvě, tři připomínky. To, co právě řekla Izabel. Ano, eh, co se týče kontroly signalizace, tady naprosto souhlasím, aniž bych prostě zacházel do detailu. Chtěl jsem také poděkovat Debore, eh, vždycky velice odvážně Eh, pracovala na tomto tématu, teď bojovala samozřejmě i vůči komisi, vůči radě. A chtěla jsem také říci, že jsme měli velice dobrou politickou lekci, eh, protože víme, že kompromis je vždycky tím nejlepším řešením. Když se pod... Samozřejmě jsme nemohli dosáhnout všeho toho, co jsme chtěli, ale to patří k prostě naší agendě. Takže domnívám se, že tady máme ještě některé nedokončené záležitosti, které musíme ještě projednat s radou. E, a teď ještě dvě detailní poznámky a omluvte mě, protože bych se přece jenom bodově o nich chtěl zmínit. Je třeba tady zmínit tu povinnost týkající se protihlukových opatření. Je jasné, že je třeba ponechat provozovatelům volnou ruku, ale je třeba jim dát tuto povinnost, protože je třeba. Myslím si, že když zavedeme tato povinnost protihluchových opatření bude to zároveň povinnost investovat, ale bude to možná určitý technický problém. Ehm, je to možná příliš detailní a nesmírně komplexní záležitost. Někdy to může být problematické v technickém ohledu, někdy v ohledu investic. A je tady totiž veliká nerovnost v rámci jednotlivých provozovatelů a také v politice investic a subvencí. Ať už bude kapacita hm, budovat protihluková opatření jakákoliv, je třeba, abychom tady trvali alespoň na těch minimálních předpisích. Je tady záležitost, která je nesmírně důležitá pro nás, pro všechny a také pro to, jak se bude toto všechno dále ubírat. To, co řekla naše paní zpravodajka. Eh, já bych rád stáhl můj pozměňovací návrh 126, protože už jsem to řekl našemu stínovému zpravodaji. Myslím si, že to není pokryto. E, je to naprosto kompatibilní, ale vlastně přidává ještě nějakou záležitost. E, ale přece jenom někdo žádal, abych ho, abych ho prostě odstranil. Já si myslím, že může každý hlasovat, jak chce, ale přece jenom bych to tam rád uvedl. A teď dám slovo zástupci komise. Euh, děkuji mnohokrát, děkuji paní zpravodajce a děkuji také kolegům, stínovým zpravodajům za jejich práci, kterou vykonali v posledních týdnech, v posledních dnech. Čekají nás ještě dva trialogy tento týden a příští týden Pravdou je, že pozměňovací návrhy, o kterých se diskutuje dnes, a práce, kterou vykonala paní předsedkyně a předsednictví, nám dává naději. Neříkám optimismus, ale naději. A teď možná k bodům, které budou ještě předmětem jednání trialogu, o kterých se zmínili poslanci toto odpoledne. E, co se týče otázky přístupu ke službám, e, předsednictvo i paní zpravodajka navrhli velice rovnovážný přístup. Co se týče hluku a protihlukových opatření, tady jsme si zajedno v tom, že musíme nalézt nějaký komunitární rámec pro členské, ale ponechat zároveň volný prostor členským státům, proto aby to upravili. A e, ten systém ECTS už tady byl také zmíněn. Je třeba ještě vyjasnit jaksi přesnou rovnováhu v oblasti neutrality, co se týče finančního balíčku pro tyto záležitosti. Ale ze zásady rada i parlament se dohodli na této otázce relevance. Já jsem velice šťastný, že se nám podařilo pokročit v otázce evropského regulátora. Myslím si, že zejména v tomto bodu umožnilo pevný postoj Evropského parlamentu eh, orientovat text rady správným směrem, zejména co se týče vytvoření té evropské sítě regulátorů, protože to jistě umožní natrvalo daleko homogenější aplikaci evropského práva a také eh, úpravy železničních eh, předpisů na evropské úrovni. Domnívám se, že Text byl také dobře dohodnut, co se týče nezávislosti regulátorů zejména. A co se týče spoždění eh, při udělování, mm, rozhod, při rozhodování, tady myslím, že předsednictvo, eh, rada a parlament naleznou efektivní řešení. Eh, technické otázky mohou být také někde politické, zejména co se týče udělování výjimek či lhůt dokdy by mělo toto rozhodnutí eh, být uskutečněno, to uvidíme. Eh, nehledě na tyto technické body, tady máme také nezbytnost transparentnosti. Pozměňovací návrh, který dnes předložila paní zpravodajka, je návrh, který by mohl poskytnout solidní základ pro nalezení řešení společně s radou, protože eh, tady máme skutečně rovnováhu mezi unbundlingem a zároveň eh, zdůrazněnou tu transparentnost a také finanční výzvy. Čili dovolte, abych závěrem ještě jednou poděkoval všem za jejich práci a eh, doufám, že možná, tě, co se týče těch 30, 35 bodů, nalezneme, nalezneme kompromisní návrh. A děkuji mnohokrát. Děkuji vám. Paní Sedachy dostává teď požehnání komise. Paní zpravodajka, můžete se prosím vyjádřit. Grazie prezidente, grazie eh, per chi è intervenuto. Io naturalmente... Děkuji pěkně, děkuji za všechny příspěvky, které zde dnes odpoledne zazněly. Rádo bych se vrátila k jedné dvěma otázkám. Je jasné, že bude pokračovat dialog s komisí a radou a já bych eh, přivítala eh, nejprve tento dialog, než se k těm věcem vyjádřím. Každopádně naše pozice se od pozice eh, rady liší. V tom máme, myslím, jasno. Pokud jde o celkový charakter balíčku, tak se nevědeme kompromisům. Myslím si, že řešení najdeme i zde. Musíme mít na paměti zájmy všech zúčastněných a musíme mít také jasný časový rámec. Ke konkrétním věcem první se týká hluku. Členské státy e, zde nemají povinnost, je to alternativní e, záležitost. Jsou tady také konkrétní výjimky, které se týkají protihlukových e, opatření. Vzpomínáte se, pane předsedo, že e, se tady objevil návrh, e, o kterém bychom hlasovali separátně. Takže nebude to na tom hlasovacím seznamu a z důvodu, které jsem zmínila, se o tom bude hlasovat separátně. Další věc se týká regulačního úřadu. Musíme se držet eh, stanoveného postupu, ale myslím si, že se shodneme na tom, že jsme udělali eh, velký pokrok. Dohodli jsme se na řadě důležitých věcí se svými partnery. Zahájili jsme diskusy o velice delikátních eh, záležitostech a to ve velice obtížné době, ale dánské předsednictví nám eh, napomohlo dobrat se pozitivních závěrů. Děkuji. Děkuji. Připomínám, že hlasovat se na našem výboru bude zítra a na plenárním zasedání v červenci 2012. Mm, takže doufejme, že e, diskuzi prostě se nám podaře, podaří uzavřít během čtyř hodin, protože vidíme, že tady prostě mám, vedeme vášnivé debaty celé měsíce. Teď tedy přistoupíme k přeskumu další zprávy a to je provádění právních předpisů o jednotném evropském nebi. Slovo má Jacqueline Forster, paní zpravodajka.

Heureusement qu'on a prévu quelque chose pour le bruit dans les chemins de fer. Díky bohu, že jsme tedy snažili se zavést protihluková opatření v železniční dopravě, tak teď bychom snad mohli to zavést i tady. Alors, mesdames et messieurs. Takže dámy a pánové. Takže evakuace skončila, byl na ní dán dostatek času. A moc vás prosím, abyste se posadili a abyste si skutečně v tichosti vyslechli paní zpravodajku Forster. Madame vám máte slovo. Well, thank you very much, uh, Děkuji pěkně, pane předsedo relevantní zástupce komise je ještě na cestě, zatím nedorazil. Takže počkáme ještě chvilku. On slíbil, že dorazí do čtvrté hodiny. Takže počkáme a nebo... Počkáme tady nebo budeme pokračovat. Dobře, tak počkáme těch pět minut. Souhlasíte, pane předsedo? Dobrá, takže ještě ověříme, kde se nalézá. Uh, um, pane předsedo, myslím, že dorazil zástupce Evropské komise. Takže začnu za minutku. Děkuji. Right. Okay, so thank you very much, uh, chairman. Děkuji pěkně, pane předsedo. Dovolte, abych eh, nejprve poděkovala Kristýně Raklefové za sekretariátu za její veškerou pomoc při zpracovávání této zprávy. Cením se toho, naše spolupráce byla vynikající. Děkuji, Kristýno. Pro ty, eh, kdo neví přesně, o co se jedná, tak dovolte, abych eh, vám dala úvodní informace. Tato zpráva se eh, týká eh, zprávy komise o realizaci jednotného evropského nebe. Byla učiněna řada kroků správným směrem. Rok 2012 je eh, takovým pilotním rokem pro realizaci jednotného evropského nebe. Zpráva má tři části. První je věnována časovému plánu. Mne především zajímá časový aspekt implementace v minulosti byly problémy, které nadále přetrvávají. Nicméně dosavadní eh, postup je potřeba ehm, ještě zrychlit. Letecký eh, provoz eh, dosahuje maxima své možné kapacity. Je tady také nezbytné provést legislativu jednotného evropského nebe a zajistit eh, správné toky letového provozu. Včasná realizace jednotného evropského nebe je nezbytná. Ve sdělení komise se uvádějí výsledky ehm, výzkumů, které se týkají SES, e makroekonomických dopadů a tak dále. Ty informace máte před sebou. Předpo, předpokládá se, že přidaná hodnota eh, bude asi 49 miliard euro. Bude vytvořeno 300 tisíc pracovních příležitostí a ušetříme 15 milionů CO2, což jsou významná čísla. Z těchto důvodů samozřejmě nechceme nic dále odkládat a chceme, aby evropský vzdušný prostor byl využíván co možná nejefektivněji. Jde o to vytvářet pracovní místa a jsou tady kromě ekonomických důvodů i jiné. Musíme využívat eh, nejmodernější technologie pro eh, realizaci jednotného evropského nebe. A já si myslím, že jednotné evropské nebe eh, může, být, může se stát skutečností pouze, když budou dodržovány Eh, lhůty. Do června 2013 by komise měla informovat o implementaci této legislativy, takže chceme datum. Pokud jde o politický aspekt, tak bych ráda využila této příležitosti a připomněla členským státům, že před deseti eh, lety se Evropská unie eh, zavázala vůči veřejnosti, že bude realizováno jednotné evropské nebe. Šlo o to eh, zamezit další roztříštěnosti eh, evropského vzdušného prostoru. Členské státy by nadále měly proaktivně podporovat realizaci v této důležité fázi je potřeba, aby i e, národní politické priority tento cíl brali v úvahu. Přínos jednotného evropského nebe e, bude patrný jak pro evropskou, tak celosvětovou ekonomickou komunitu. Hovořím o pozitivním dopadu jak pro ekonomiku, tak pro životní prostředí. Užitek zaznamenáme mezi výrobci, malými středními podniky, leteckými společnostmi a, cestovní, a subjekty cestovního ruchu. Jsem eh, přesvědčena, že realizace jednotného evropského nebe eh, bude podporovat eh, využívání kvalifikovaných odborných sil Doufáme, že letoví dispečeři eh, budou mít eh, možnost, aby se věnovali pouze jednomu konkrétnímu sektoru. Jde o to, aby evropský vzdušný prostor byl řízeň za používání eh, adekvátních technologií a jde o to, aby celé odvětví leteckého průmyslu a letecké eh, dopravy eh, dostalo inovativních, inovativního vývoje. Především pokud jde o systémy FAPS, tak zde je veliký, veliké spoždění Aktéři v eh, letecké dopravě eh, musí určitě přivítají, pokud zde bude proaktivita. Je důležitá také spolupráce eh, s jednotlivými státy a já vyzývám, aby byla nadále rozvíjena spolupráce se všemi zúčastněnými. Pokud je o dohodu um, ohledně dalšího financování, tak ta musí být dosažena co možná nejrychleji. Výzkum a výboj, vývoj byl do současnosti um, využíván velice dobře, ale nyní je potřeba, aby se, abychom se drželi uh, daného rámce je jasné, že e, tento projekt musí být brát vážně. Technologie již je k dispozici a e, z toho důvodu je realizace jednotného evropského nebe reálná. Teorie může fungovat v praxi. Jsem si vědoma toho, že zde budou vysoké náklady. Je potřeba také globálně koordinovaného přístupu abychom zajistili, že nové technologie budou interoperabilní. Je nezbytná, nezbytné také silné partnerství, aby všichni aktéři, všechny členské státy eh, byli eh, schopni spolupůsobit eh, v rámci jednotného, jednotného evropského nebe i se sousedními státy. Jsou zde evidentně zeměpisné hranice a e, v každé zemi je minimálně jedno středisko řízení letového prostoru. Jejich spolupráce je nezbytná pro zamezení um, situací, kdy e, se omezuje plynulost letového provozu. Také podporuji přístup PPP, protože to je pro eh, veškeré subjekty dodavatelského řetězu ekonomicky užitečné. A je také nezbytné zajistit, aby zde nebyl žádný konflikt mezi orgány, které mají na starosti realizaci jednotného evropského nebe. Všechny zúčastněné státy musí kooperovat eh, kontinuálně protože to je samozřejmě naprosto nezbytné pro fungování jednotného evropského nebe. Na komise je, aby zajistila e, řízení a aby zajistila, aby všichni zúčastnění měli možnost se podílet, ať už z hlediska technologie či řízení. Pane předsedo, já jsem e, tyto prvky e, zapracovala do své zprávy. Snažila jsem se vyhnout se technickým detailům a chtěla jsem akcentovat to obecné sdělení. Právě proto bych ráda eh, poděkovala, eh, požádala kolegy, aby brali v úvahu, že se tady chceme soustředit na to hlavní sdělení směrem ke členským státům a ke komisi, ke všem zúčastněným partnerům. A nechceme dávat někomu příležitost k rozmělnění této zprávy, kterou, která vychází z našeho výboru. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Fosterová. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Kolega Marinescu zde bohužel není a požádal mě, eh, abych se k tomu vyjádřil. V první řadě bych chtěl poděkovat zpravodajce. Myslím si, že to, co řekla na závěr, je velice důležité s tím, že jednotné evropské nebe eh, má určité body, na které bychom se měli soustředit. Samozřejmě z hlediska technologie, spolupráce, ale také z hlediska Eh, pokroku, eh, který, eh, kterého dosahujeme. A je zde celá řada podrobností. A proto bych chtěl říci hned, že dnes bych se chtěl soustředit na téma FABu. Téma FAB je pro mě opravdu velice důležité pro jednotný, jednotné evropské nebe, protože bez FABu to nejde. A když si vzpomíneme na diskuzi když se hovořilo o SES, e Single European Sky, tak to byla na návrh rady, abychom tento FAP zřídili, aby to, eh, což jsou ty funkční bloky vzdušného prostoru. A eh, částečně nebyly různé sliby dodrženy. V současné době jsou určité věci zrealizovány a koncem roku nebudeme mít ještě takové výsledky, jaké jsme je očekávali. Podle našeho názoru tato zpráva by měla být jakýmsi sdělením a také e, vyjádřením parlamentu na adresu komise s tím, že za prvé řekneme, očekáváme zdlouhavý proces, který potom ještě přijde. Myslím si, že nyní by již měla komise e, sdělit e, určité věci, které by měly například do konce roku zveřejnit, například porušování smluv smluv, eh, abychom byli prostě reální, když eh, jak to vypadá s těmi sloty, předtím jsme hovořili o železničním prostoru, teď hovoříme o vzdušném prostoru. Měli bychom mít silnější spolupráci. Eh, měli, máme zde výhody pro bezpečnost, efektivitu a tak dále, ale na druhé straně členské státy nemohou tyto cíle dosáhnout. Tak to vypadá, jako by Evropa pracovala neefektivně. A myslím si, že určité země si myslí, že to zvládnou lépe, když nebudou spolupracovat s ostatními. Čili ty eh, funkční bloky jsou velice důležité a eh, komise by měla jednoznačně eh, říci, o co jde. Měli bychom spolupracovat se zeměmi, to je pro nás úplně samozřejmé, ale nejdříve bychom si měli udělat domácí úkoly a také v té eh, první fázi technologii Cezar bychom měli podporovat a to je velice důležité. Jestliže tato zpráva již eh, zdůrazňuje tuto nutnost, eh, komise bude příslušným způsobem reagovat, tak doufáme, že Evropa a všichni, celá ekonomika z toho bude mít už užitek. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát a nyní má slovo pan poslanec. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve poděkoval paní Forstrové za její vynikající zprávu a rád bych také potrhl, že jednotné evropské nebe Jednotný evropský vzdušný prostor znamená zásadní proměnu evropského leteckého provozu v Evropě. Proto je to tak důležité. A čím déle eh, budeme protahovat prosazování legislativy, tím e, nižší budou pak výhody pro životní prostředí, hospodářství, ale také pro bezpečnost a proto musíme urychlit postup. Zatím ceny stoupají, finanční krize e, trvá a není možné vypouštět 2,5 milionu litrů pohonu a plítvat s ním každoročně jenom proto, že Letadla se nemohou poslat na nejkratší štreky v rámci této úpravy. Iž to by mělo být dostačujícím argumentem. Ještě dva, tři body. Za prvé jsem chtěl říci, že vytváření těchto funkčních bloků vzdušného prostoru a odpovídající technologie e, znamená, že jednotlivé členské státy musí vytvořit jednotný evropský letecký prostor, ale je třeba zachovat tyto funkční bloky, eh, ale zatím ještě nejsou naplněny požadavky na technologie, a protože bychom měli od komise požádat, aby vytvořila přísnější předpisy, aby jednotlivé členské státy musely splnit určité minimální předpisy. Rád bych připomněl naše rozpravy k tomuto tématu dřívější protože většina poslanců požadovala preventivní přístup komise pro to, aby celý problém, program nestroskotal. Lhůta vlastně vyprší koncem eh, roku. Do té doby měly být zavedeny veškeré funkční bloky vzdušného prostoru a musíme členské státy skutečně přimět k tomu, aby nalezly odpovídající prostředky pro své dohlížecí orgány, aby zabezpečili jejich funkční nezávislost. Druhá oblast je projekt Cezar. Cezar, pardon u Cezara. E, potřebujeme odpovídající návrhy komise pro provedení tohoto projektu. To je nesmírně důležité pro zřízení těch funkčních bloků vzdušného prostoru. E, Cezar potřebuje více prostředků z veřejného financování a budeme potřebovat financování tedy nejenom e, pro ta letiště, která již teď jsou přetížena, ale pro celkový letecký prostor. Čili i u těch letišť, kde možná nevznikne bezprostřední užitek. Třetí oblast, o které jsem se chtěl zmínit, je komunikace a práce s veřejností. Je třeba zohlednit výhody jednotného evropského nebe a udělat takovou osvětu mezi občany, protože si myslím, že v této oblasti ještě nebylo podniknuto dostatečně proto, aby byli občané Evropské unie informováni. Je to přeci téma, které se týká každého občana a tím bychom měli velice důležitou příležitost, kterou jsme promarnili. A je nesmírně důležité, abychom se snažili o to, bychom skutečně měli na své straně občana a proto je třeba, aby informace o evropském jednotném nebi byly k dispozici na internetu, ale to jsou zatím pouze odborné články pro experty. Komise by tedy již teď se měla pokusit o to, aby toto téma více dostala do povědomí evropských občanů a to by jistě mohlo přinést eh, užitek eh, brzy. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, pane poslanče, paní Majsnerová. Vielen Dank, Herr Präsident. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, velice ráda bych poděkovala Jackie Forster. Víme, že se také Eh, anga, silně angažuje právě v oblasti vzdušné eh, letecké dopravy. A je to bláznivé Matěj Groš, eh, jež o tom hovořil, že vždycky u železničního balíčku jsme to měli také, že členské státy dělají rozhodnutí, ale pak je sami nedodržují a nyní komise a parlament se snaží je na ně tlačit. A teď většina občanů se nyní ptá, jak vůbec probíhají ty letecké trasy. Ano, je to tak, jak to vidí vidíte v prospektech v letadlech, že většinou jsou to eh, přímé trasy, ale někdy se letí prostě cik-cak a není ta, eh, to ekonomické ani ekologické. A to jsou věci, které by se měly změnit. Proto je to také to, že tyto funkční bloky vzdušného prostoru mají smysl. Jako cíl máme jednotné evropské nebe, čili zjednodušené, ale o tom si můžeme teď jenom nechat zdát, protože jako takový prozatímní řešení budeme mít nové funkční funkční bloky do konce tohoto roku. Určitě bude docházet ke zdržením, e, na které se budou všichni stěžovat. To vůbec není dobré. Co se týče toho balíčku týkajícího se letišť, tak e, tam jsme chtěli také vzdušný prostor leteckou dopravu zefektivnit. A pak dává smysl, když od samého začátku vidíme, e, jak to udělat ekonomicky a ekologicky. Zatím se příliš mnoho nestalo. Eh, s panem Zembrovským. Eh, v jeho osobě máme velice angažovaného koordinátora, byl tady dříve v tomto výboru a také se velice zasadil o tyto záležitosti, ale ten také nemůže nic moc udělat. Eh, potřebujeme nejenom jeho podporu, ale podporu také komise také každý z nás by měl hovořit se svojí vlastní vládou. Já jsem tak už učinila například v něm, s německou vládou. Eh, ten eh, FABEK, to je ústřední projekt, který by měl běžet a ten je důležitý pro Německo a Francii. Ovšem jsou zde různé systémy. A Německo říká, ano, my jsme lépe zorganizováni, je, je to v rukou soukromých podniků a je to v pořádku. Francie říká, ano, u nás je to státní podnik, takže Eh, jakým způsobem by se to vše dalo urychlit. Pravděpodobně některé menší funkční bloky budou dříve hotové a pak eh, je třeba se podívat na to, jak ty větší eh, funkční bloky mohou ovlivnit případně. Ještě několik drobných poznámek obecně. Eh, co se týče úvodních ustanovení, to je v pořádku. Jackie Fox se zmínila také o GNSS eh, s tím, že se pohybují pomalu. Ano, to je v pořádku, swiftly moving, ale všichni musí mít stejný rozpočet. Takže otázka zní, jak rychle to pokročí Bod osmý to není tak špatné, eh, Můžeme se o to, může se o tom diskutovat, eh, případně zmínit ano, negativní scénáře, ano nebo ne. Jestliže to bude za deset let zrealizováno, tak to bude mít případně negativní dopady, ano. Ale když to vůbec zvládneme, eh, opravdu zvládnout to jednotné evropské nebe, tak to bude mít celou řadu pozitivních dopadů a to je třeba mít také na zřeteli. Já si myslím, že by bylo třeba říci, že rok 2013, eh, to by zde měla být předložena zpráva, eh, jakási inventarizace ze strany komise. Doufám, že bude to pozitivní informace, obávám se spíš, že ne, ale měli bychom na tom všichni společně pracovat. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Slovo má paní Lichtenbergerová. Děkuji srdečně a promiňte, že jsem přišla později. Já mám dnes paralelně dva výbory a nelze zarazit komisaře, když prostě začne řečnit. Máme, no, dostala jsem zprávu o tom, co, se, co jste přijali s ohledem na emise CO2 Myslím si, že to by bylo třeba skutečně zkontrolovat, eh, a na, o jaké vědecké poznatky se opíráte, protože by to mohlo vést k určitým kontroverzím. Toliko jenom poznámka. Jsem velice spokojená s tím, že podporujete ty FAPSy, čili ty funkční bloky vzdušného prostoru. Ale je stále ještě frustrující, a to tady musím v skutku říci, že politika určitých členských států, a paní kolegyně Meissnerová už se o tom zmínila, mm, prostě tvrdí, že i když vlastní služba není mm, jaksi řídící v tom FAPSu, tak ten FAP za nic nestojí. To je tedy politika, kterou lze chápat ve vnitrostátním měřítku, ale která může vyvolávat velkou nedůvěru. Hmm a zaprvé mm, prostě nedůvěru vůči jednotlivými fapsy a zároveň to může vyústit ve velké egoizmy vznikající mezi, nebo panující mezi členskými státy v této oblasti, čili pro mě je stále frustrující vidět, že tady ten pokrok je tak pomalý, že se tady prostě nedaří konečně se dostat dál. Pořád se tady stěžuje na to, že EU způsobuje dodatečné náklady, ale když může generovat potenciál úspor, tak se to nedělá. No, to je třeba se tedy kriticky na to podívat vůči radě, že? co se týče kooperace mezi eh, občanským, mezi civilním promit a vojenským letectvím, eh, jak by se to mělo provádět dále? Možná, že bychom tady mohli být poněkud preciznější v této oblasti. Vím, že civilně vojenská spolupráce vypadá jinak v jednotlivých zemích, ale zejména eh, v Jižní Evropě tady existují závažné překážky, které jsou tak trochu uměle vybudovány. Děkuji vám. Děkuji vám, paní Lichtenbergerová. Pan Kohlíček, prosím. Opakoval to, co říkala kolegyně Lichtenbergová. Omlouvám se, že jsem přišel pozdě, ale bohužel, když je několik zasedání najednou, tak to se prostě nedá stihnout. Ale eh, tady eh, o té otázce leteckého provozu nediskutujeme eh, poprvé, takže asi jsme všichni v obraze. Problém je, eh, Problém je podle mě eh, zaprvé v tom, jak bude fungovat nejkomplikovanější funkční blok, to je ta střední Evropa. Pana kolegu Jařembovského uznávám jako dobrého organizátora, přesto si ne, nedokážu představit, jak to dá dohromady. Protože já jsem byl před 12 lety zpravodajem v poslanecké sněmovně parlamentu České republiky, když se přijímala mezinárodní smlouva o uspořádání letového provozu ve středních výškách nad střední Evropou. Ta smlouva před několika lety byla vypovězena, protože v Rakousku, které mělo vystavět to řídící středisko, dodnes není ani pozemek vybraný. A to je základní problém. Takže to není jen problém mezi Němci a Francouzi, to je problém prostě protože řízení letového provozu to je velmi kvalifikovaná práce a v momentě, kdy začnu sjednocovat bloky, tak jestli sjednotím bloky šesti států, tak mi tam zbyde spousta kvalifikovaných pracovníků a teď co s nimi? Oni už konec konců jednou zahájili eh, málem stávkování a to je věc, která v této zprávě není zachycená, ale která je určitou brzdou i pro další postup. Druhá věc, oddělení civilního a vojenského provozu, to je naprosto eh, věc, kterou si nedokážu představit. Při existenci vojenských základen v 18 státech Evropy, zejména Evropské unie, to bude docela tvrdý oříšek. A třetí věc, a o té se tady vůbec nezmiňujeme, Samozřejmě výpočetní technika nám může ulehčit práci při řízení letového provozu, ale my jsme teď zhruba ve stejné pozici, jako když se měnil systém analogového vysílání v rozhlase na digitální. Zatím jsme v té oblasti toho analogového vysílání, takže turbovrtulová letadla, létají 6,5 kilometru vysoko, je tady jedna letová hladina a hotovo. Tryskáče lítají 11 km vysoko. Doporučuji každému z vás, až se posadíte do letadla, abyste si dobře poslechli tu hladinu letovou. Je to plus minus půl kilometru. Nic víc, nic mín. To je obrovský prostor. Kdyby se to aspoň po kilometru rozdělilo, to je obrovský prostor, obrovská kapacita. Teď vůbec se nezabývám dalšími startovacími dráhami, možností, že by létal letadla startovala nebo přistávala v kratších intervalech a podobně. Čili možností je tady spousta. A třetí věc je samozřejmě modernější letadla mají nižší spotřebu. A jestli nebudu s letadlem lítat okolo letiště čtyři okruhy, ale rovnou přistanu, tak uspořím. To je jednoduché, to všichni víme tak já jsem tady chtěl jenom naznačit, že to, co je ve zprávě, je důležité, zajímavé, ale je tady v pozadí ještě spousta věcí, které možná při tom postupu dopředu mohou být ještě zajímavější. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane Kohlíčku. Grazie, presidente. E- Děkuji vám, pane předsedo. V první řadě eh, bych chtěla poděkovat zpravodajce za předložený text. Myslím, že je třeba k tomu přidat ještě jednu úvahu, a to je zrychlení nebo zkrácení lhůt. Je na čase učinit konkrétní rozhodnutí eh, týkající se jednotného evropského nebe. Potřebujeme nástroje pro posílení stávajících struktur, ale je nutné, abychom byli připraveni při některé struktury změnit a vytvořit funkční bloky vzdušného prostoru, které případně nenabízejí nebo nebudou nabízet všechny výhody, které by měl poskytovat jednotný vzdušný, evropský vzdušný prostor. Možná bychom tu doposud učiněnou práci mohli plně využít. Eh, jednotné evropské nebe to by mělo být eh, takovým systémem, který také sleduje určené výkonnostní cíle. Výkonnostní cíle, která, které jsou evropskými cíly. Eh, veškeré úkoly by měly být také rozloženy rovnoměrně úřady, orgány a provozovatele. Nyní, co se týče projektu CESAR. Víme, že je to příslušný technologický program a eh, postupy, eh, které mají být používány, ty mají poskytovat technické možnosti pro jednotné evropské nebe. Především bychom měli hovořit s těmi kteří mají příslušné kapacity. Ti by se mohli postarat o to, aby nedostatky a mezery byly eh, uzavřeny, aby byl stále méně emisí CO2 a nižší náklady. Cezar by měl pokrývat nejenom členské státy a zahrnovat eh, nejenom leteckou dopravu. Eh, tímto programem bychom mohli dosáhnout pozitivního výsledku pro veškerou dopravu a také pro období 2014 až 2020 bychom mohli e, nahospodařit 0,6 e, celkového brutto domácího produktu. Emise by se mohly snížit o 10 a také snížit 50 e, stornovaných letů je třeba zohlednit různé jiné aspekty, které se zatím nezohledňovaly. Odkud by měly přijít prostředky pro eh, projekt Cezar? To je velice důležité. Nyní jsme zdůrazňovali pouze pozitivní aspekty, ale teď bychom měli hovořit i těch eh, negativních. To znamená, že 30 miliard bychom potřebovali pro financování na období 2013 až 2030. Eh, tady komise předložila návrh s tím, že eh, desetiprocentními odvody eh, průmyslu bychom mohli pokrýt případně 40%, ale stále ještě zůstává dalších 50%. Eh, a měli bychom pracovat s různými finančními nástroji. Já jsem přesvědčen, stále více přesvědčen o tom, když hovořím s odborníky, že bychom měli zřídit případnou finanční strukturu. E, existují aspekty tohoto programu, e, které by mohly být e, velice výnosné. Existu, mohly by být využity inovativní nástroje, jako například půjčky pro projekty. Kdyby se nám podařilo první část záměru již schválit, A pak, e, pokud možno co nejrychleji poté, také schválit druhou fázi, tak bychom měli zacházet e, dál. První záměry jsou totiž e, zatím pro rozvojov, zohledňují rozvojové společnosti, které zatím ještě nejsou zralé pro trh. Evropská komise by měla vyvinout patřičný nástroj a podle mého názoru by měla komise velice rychle reagovat a říci, zda příslušné předpoklady vůbec existují. To znamená ekonomické předpoklady. Zda existuje příslušný business plán, aby také mohly být nejdůležitější prvky programu se za zrealizovány. Eh, komise by nám měla předložit patřičné informace. Děkuji vám, pane předsedo. Po deset, desítkách let se zase prostě noříme do problematiky evropského společného nebe, evropského jednotného nede. A, a eh, titul, název sám vlastně, který navrhuje paní zpravodajka, má mou naprostou podporu a také podporu její poznámky to, k čemu řekla, to, co řekla o funkčních blocích vzdušného prostoru. Již se vyjádřila v tomto smyslu, když jsme hovořili na poslední zasedání s naším koordinátorem, panem Jařembovským, a Eh, zdá se mi skutečně nezbytné, abychom připomněli našim členským státům nezbytnost eh, zůstat angažovaní eh, pro evropské jednotné nebe a opustit ten vnitrostátní přístup, co se týče letecké dopravy. Evropské jednotné nebe potřebuje souhru protože tady máme možnost vytvářet mnoho pracovních příležitostí, zhruba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 Je třeba najít eh, prostě řešení. Evropa disponuje obrovským možnostím partnerství eh, díky celé souhře eh, hospodářských subjektů i dobrých technologií. Evropské jednotné nebe je nezbytné pro zlepšení interoperability našich technologií. Je třeba, abychom společně dostali mezinárodním výzvám v letecké dopravě. Aby aby se jednotné evropské nebe stalo realitou, je třeba, aby se všichni angažovali bez prodlevy za tento projekt. Je to velice slibný projekt, který si zaslouží naši podporu, ale nesmíme zapomenout také na to, co zatím vězí, a sice také politika jednotlivých členských států. A proto děkuji paní kolegyni Forsterové, která velice dobře reflektuje postoj, který bychom měli zaujmout v Evropském parlamentu. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám, paní poslankyně. A nyní dám vám, než dám slovo komisi, tak si dovolím položit komisi otázečku. Eh, dobře jsem pochopil, co bylo řečeno. Chtěl jsem poděkovat také Jacqueline Forsterové za její zprávu. Domnívám se, že skutečně tady panuje velká jednota, co se týče analýzy a připomínek, které zazněly k předloženému návrhu eh, Zítra se o tom bude hlasovat na výboru pro rozpočet a mm, myslím si, že, tedy slyšel jsem, že se měl hlasovat, ale teď to bylo přeloženo na 23. července. Ale chtěl jsem se zeptat na jednu věc, protože mám takový dojem, a bylo to dobře popsáno, tak jak to tady zaznělo, a sice, že potíže této koncepce spočívají v tom, že tady je celá řada věcí, eh, kde máme různá ustanovení v té příloze, týkající se také technologie Cezaru, které ještě nejsou aktivní, že tady máme také tu skutečnost. A proto se na to ptám statutu leteckých dispečerů evropských letet, letových dispečerů a to, co bylo domluveno mezi eh, Francií a Německem, to je tedy spolupráce, kterou podporujeme, ale je to také myšlenka, eh, eh, která se tady ukazuje, že zřejmě řízení letového provozu z evropské úrovně by tady mohlo mít určité problémy. Na jedné straně je to to přání, ale na druhé straně je to také konkurence. Vidíme tedy, že to není jenom vnitrostátní či evropský problém, ale je to mezinárodní problém. Připomínám, že tento problém existoval také ve Spojených státech amerických, ale byl s jedním prezidentem vyřešen. Čili otázka je, co všechno je na stole proto, abychom mohli mít evropský statut pro kontrolu leteckého provozu. E, jaký statut by měli mít? Je něco takového už na stole? Je to zpracované? E, jak, aby potom mohla být dobrá spolupráce mezi evropskými dispečery v Německu, ve Francii a v České republice, prostě aby měli stejný statut, abychom věděli, jakým způsobem jsou organizováni a kontrolováni protože možná, že tady máme, je, je možné, když máme systém mezinárodní kontroly, bylo by možné snad skoordinovat a integrovat se více v rámci Evropy. Čili moje otázka eh, je směrem eh, zřízení a funkcie statutu těchto e- evropských leteckých dispečerů a nyní má slovo zástupce komise. Eh, Dobré odpoledne vám všem. Nejprve bych rád eh, pogratuloval paní zpravodajce za tuto zprávu, která, myslím, je velice obsažná a jasná. Komise může podpořit eh, tuto zprávu z velké části. Tato iniciativa hm, je již 12 let stará. Před 12 lety eh, byly hlavní, bylo hlavním eh, problémem přetížení letového prostoru. A ta iniciativa právě směřovala k řešení tohoto problému. Opat o 12 let později nejde o přetížení, Eh, ten objem tolik nenarůstal, je stejný jako v roce 2007 kvůli krizi. Jde však o dopad na životní pro, prostředí a o, o eh, nákladovou efektivitu na letového provozu. Tento rok bude rozhodující. Řada iniciativ jednotného evropského nebe dosáhne okamžiku, kdy bude potřeba konkrétně jednat. Dovolte, abych vám stručně eh, připomněl některé z těchto iniciativ. Je to eh, harmonogram plnění, který byl stanoven v roce 2009. Je to velice mocný nástroj. Umožňuje totiž eh, stanovit kritéria nákladové efektivity a dalších věcí členské státy vypracovaly e, národní plány výkonů a my je nyní hodnotíme. Tyto plány jsou velice náročné, pokud jde o snížení nebo zkracování, um, zkracování spoždění. A my nyní monitorujeme provádění těchto plánů, abychom zjistili, zda členské státy plní své sliby. Druhým pilířem je manažer sítě. Eurocontrol je manažerem této sítě. Musíme prokázat, musíme tedy prokázat, že tento manažer je schopen řešit problémy s kapacitou a s přetížením, že je schopný pracovat eh, s těmi omezenými prostředky, které jsou v dispozici. Cezar je hlavním programem modernizace. Jedná se o společný podnik. Tato iniciativa byla a je úspěšná. Objevují se konkrétní výsledky, pokud jde o vyhodnocování eh, nových technologií. A nyní uvažujeme o fázi implementace. Musíme stanovit mechanismus, který by umožňoval použití technologie Cezar včas a synchronizovaně. Financování tohoto programu bude jedním z hlavních úkolů, jak jste správně naznačili. Musíme eh, prostudovat eh, veškeré možnosti inovativního financování, za účelem podpořit tento proces uvádění programu do praxe. Pokud jde o funkční bloky vzdušného prostoru, tak eh, letošní rok bude klíčový. V prosinci budou muset členské státy prokázat, že vytvořili funkční bloky vzdušného prostoru. Možná učiníme závěr, že ne vše, eh, co legislativa vyžadovala, bylo splněno. Jde o zmenšení eh, roztříštěnosti vzdušného prostoru. Máme nyní 68 středisek řízení letového eh, prostoru. Máme 16 700 řídících letového prostoru. A problém je, že tady je problém eh, svrchovanosti vzdušného prostoru. Bude to tady možná velice dlouhý proces, než se nám podaří přesvědčit členské státy o tom, že je zapotřebí integrovat eh, tyto služby a poskytovat je efektivnějším způsobem. Tento rok bude klíčový také e, vzhledem k tomu, že se uskuteční summit EU na Kypru. Bude se věnovat otázkám funkčních bloků vzdušného prostoru a také bude se konat konference řízení letového prostoru, jejímž tématem budou jak vlastní služby řízení letového prostoru, tak interoperabilita. Pane předsedo, na závěr bych rád uvedl, že již dnes existuje konkrétní e, směrnice, která byla transformována do, naříz, do e, národních předpisů. Jde o licence řídících letového prostoru. Na úrovni EU již existuje síť, jejímž smyslem je harmonizovat proces poskytování licencí řídícím letového prostoru a také e, jde o harmonizaci e, požadavků e, souvisejících s těmito licencemi. Otázka, respektive problém je takový, že řídící letového prostoru se pohybují v různých prostředích je obtížné, aby jeden řídící letového prostoru, který pracuje v místě A, začal pracovat v místě B. Časová a finanční náročnost tohoto přeškolení je značná. Existuje zde nedostatečná harmonizace mm, činnosti jednotlivých eh, středisek řízení letového prostoru. Je to jako byste měli taxikáře, který je zvyklý na svůj vůz, svůj značku, svůj model a najednou by měl jezdit jiným. A to je nadále jeden z hlavních problémů jednotného evropského nebe. A pokud jde o harmonizaci eh, toho pracoviště řídících letového prostoru, eh, se nám podařilo vyřešit eh, během deseti let. kde potřeba eh, zavést eh, společné standardy tak, aby eh, toto povolání bylo možné provádět na různých místech. Paní zpravodajka také zmínila příští rok, kdy podáme zprávu o pokroku dosaženého v rámci této iniciativy. A naše zpráva bude také vycházet z této vaší zprávy. Děkuji. Merci beaucoup. Eh bien... Děkuji. Nyní Jacqueline Foster může učinit závěr. Děkuji kolego, kolegům i, i e, zástupci komise. Nebudu se vyjadřovat ke všemu, co tady e, zaznělo kolega, který má na starosti funkční bloky vzdušného prostoru, eh, vytváří tlak na členské státy. Ale zatím jsme slyšeli, že deset let se nic nedělalo, nedělo a nebezpečí je, že eh, se to bude opakovat příštích deset let. Pokud je o řízení letového prostoru, já mimochodem pocházím z Irska, čili ze Spojeného království, tak problém, který souvisí s jednotným evropským nevem, spočívá v tom, že eh, pokud jde o spolupráci civilního a vojenského mm, letectví, tak eh, v některých eh, členských státech je tomu tak, že se využívají koridory pro civilní dopravu a speciální koridory pro vojenskou dopravu. Já si myslím, že to není problém, aby tyto dvě oblasti spolupracovaly. Pokud půjde o vojenské záležitosti a bude eh, nezbytné eh, potřebovat, pardon, využívat evropský vzdušný prostor, tak jistě toho lze dosáhnout za spolupráce mezi těmito dvěma složkami. Některé členské státy však nejsou flexibilní a zde se objevuje ten problém funkčních bloků vzdušného prostoru. Jde o to změnit způsob uvažování a to není v Evropě vůbec snadné. Je tady roztříštěnost těch funkčních bloků vzdušného prostoru, respektive toho, celého toho vzdušného prostoru. Má vláda tento návrh zcela podporuje a snaží se tuto koncepci prosadit. Musíme tedy pouze doufat, že i členské státy, které eh, mají eh, vytvořit eh, funkční bloky vzdušného prostoru do určité lhuty, tak učení. Já se domnívám, že řidiči letové prostoru jsou špičkoví profesionálové. A oni až tolik se nepřemysťují a myslím si, že nebudou své pracoviště měnit ani v budoucnosti, ačkoliv tady budou jiné struktury. A upřímně řečeno, nikdy jsem se ani chvilku nebála, pokud jde o jejich výkon. Cestuji po celém světě a také jsem um, si uvědomila, že vlastně um, jsem v jejich rukách. Souhlasím s komisí, že tady jsou problémy, pokud jde o uh, to, že řídící letového prostoru, dispečeři tedy eh, se bojí o svoji eh, práci a to musí řešit členské státy. Pokud jde o technologii, tak něco se nezměnilo za deset let. A nyní nás čeká uh, doba, kdy spolu budou uh, komunikovat počítače. je možné, že si všichni koupí eh, americkou technologii, ale to nesmíme dopustit. My máme eh, skvělé specialisty, kteří jsou schopni vyrábět technologii, která bude interoperabilní a bude prodejná po celém světě. A na to musíme myslet protože ta čísla, která jsem tady přednesla a která také zmínila komise, čísla související s užitkem, ať už je to tvorba pracovních míst, finanční či ekonomické přínosy, e, to je realita. A na závěr dovolte, abych e, poděkovala svým kolegům za jejich komentáře. Jsou tady tlaky, pokud je o ochranu životního prostředí, o přetížení vzdušného prostoru. Musíme vycházet z toho, že tento vzdušný prostor se bude eh, nadále rozvíjet co, co do objemu a musíme zajistit jeho nejefektivnější využívání. Odhaduje se, že celkové náklady na eh, tento projekt budou 3 miliardy, ale již eh, tam eh, spadly stovky milionů. Vůle tady je, my ji minimálně máme, jakožto politici. Musíme zajistit, eh, aby i naše vlády, nebo musíme přispět k tomu, aby i naše vlády ji měly. I když je to těžké, tak se nesmíme nechat odradit. Ty dlouhodobé užitky si myslím dostatečně vysvětlila a děkuji také za podporu kolegům. Děkuji vám všem a vezmu v úvahu vaše komentáře. Jak jsem řekla, eh, samozřejmě přijmu pozměňovací návrhy, ale ráda bych apelovala na to, abyste to příliš nerozmělnili, aby se nám to, aby ta zpráva, kterou jsem předat, to poselství bylo, bylo eh, integrální. Děkuji. Děkuji. Připomínám, že pozměňovací návrhy můžete předkládat do 7. června do 12 hodin hlasování na výboru červenec 2012 na plenárce v září. A neopouštíme Madame Fosterovou, protože ona nám představí i další zprávu o zřízení evropských systémů družicové navigace a jejich provoz. Paní Fosterová, máte slovo. Right, thank you very much, Chair. Děkuji pěkně, pane předsedo. Myslím si, že kolegové, kteří naslouchali uh, mým příspěvkům o jednotném evropském nebi, uh, se budou zajímat také o tuto zprávu. V současné době totiž satelitní systémy a technologie um, sehrávají důležitou roli v našem běžném životě. Takže tady to je návrh stanoviska, protože my jsme tím eh, hlavním výborem pro evropské systémy družicové navigace. Dovolte, abych eh, řekla eh, několik věcí na úvod, aby tu problematiku pochopili i kolegové, kteří se na tom nepodíleli. Takže stávající návrh na využívání evropských navigačních systémů stanovuje model řízení pro eh, programy Galileo a EGNOST, je to geostacionární eh, eh, navigace, jsou financovány jsou, jsou tady projektovány na období 2014 až 2020. Galileo představuje první globální systém satelitní navigace a určování polohy a je to především pro civilní účely. Byla Eh, realizována fáze definice, která byla ukončena a fáze využ... zaváděcí fáze byla zahájena v roce 2008 a má být dokončena v roce 2020 a stejně tak fáze využívání. A cílem programu EGNOS je zlepšit kvalitu signálů ze stávajících globálních systémů držicové navigace a tento program je ve fázi využívání od chvíle, kdy eh, v roce 2009 byla prohlášena za funkční otevřená služba a potom i služba pro zajištění bezpečnosti života. Naříz, nové nařízení um, obsahuje definici potřeb tohoto programu jednak z hlediska řízení a um, finančního managementu. Do roku, do roku 2020 by tyto uh, programy systémy měly fungovat. Bude zde e, řada služeb, které tyto systémy budou používat. V současné e, době evropští uživatelé navigačních systémů se spolíhají na družicové signály, e, které vysílají systémy, jež nekontroluje Evropská unie. A tyto systémy nemusí být dostupné v hustě osídlených městských oblastech, a neposkytují také záruky kvality, přesnosti a kontinuity. Sledujeme si přímé výhody pro stovky společností v celé EU a sem patří i rostoucí počet malých a středních podniků. Souvisí s tím také vytvoření několika tisíc vysoce kvalifikovaných pracovních míst. A tyto systémy mají rovněž význam pro rozšiřování evropských znalostí v oblasti družicové navigace. Je tady e, jedinečná příležitost e, pro evropské podniky. Je tady široká podpora, která se dostává cílům tohoto legislativního návrhu a e, já navrhuji několik pozměňovacích návrhů, které mají posílit a vyjasnit ustanovení týkající se veřejné zprávy a řádného finančního řízení programů a také zdůraznit jejich význam pro odvětví dopravy. E, veřejná zpráva programů také e, vyžaduje rozdělení úkolů mezi komisi, agenturu pro evropský GNSS a Evropskou kosmickou agenturu. A také jde o přizpůsobení zprávy provozním potřebám systému. A komise zamýšlí svěřit úkoly spojené s používáním programů v období 2014 až 2020 agentuře pro evropský GNSS. Má-li však tato agentura být schopna vybudovat své kapacity, aby mohla vykonávat posílené pravomoci podle toho nařízení, je nezbytné pro ně zajistit potřebné zdroje a je vhodné zdůraznit, aby připravované přemístění síly agentury e, nemělo negativní dopad na počet zaměstnanců a úroveň jejich odbornosti. Pokud jde o význam programu pro odvětví dopravy, tak e, evropské systémy družice navigace jsou infrastruktury, které mají charakter transevropských sítí a jejichž využívání přestahuje hranice členských států. Očekává se, že tyto programy budou mít pro dopravu řadu výhod, jako například um, silniční doprava, tam jde o zlepšení zprávu silnic a omezení dopravních zácep. Um, zavedení toto systému urychlí zásahy v naléhavých situacích v silniční dopravě, usnadní monitorování přepravy nebezpečného zboží, um, poskytování přesnějších informací budou řidičům pomáhat s plánováním cesty, zlepší se systém mítného a elektronického výběru poplatků a sníží se také časy cesty a spotřeby, spotřeba paliva. Pokud je o železniční dopravu, tak zde bude možná automatizace dohledu na tratích, e, dojde k, k modernizacím provozu, například při zlepšování tratí a posilování obecných bezpečnostních předpisů. Pokud je o námořní, respektive vnitrozemskou vodní dopravu, tak zde může dojít ke zlepšení řízení provozu, především v koridorech s hustým provozem. Dojde ke zvýšení námořní bezpečnosti, zlepší se monitorování plavidel a záchranné operace a bude také možné poskytovat přesné informace o výskytech ropných skvrn. No a letecká doprava, tak zde se podpoří a usnadní využívání malých a okrajových letišť pro civilní letectví a dojde také eh, k rozvoji politiky jednotného evropského nebe a podniků César. Pokud jde o financování, tak eh, příspěvek eh, Evropské unie na období 2014 až 2020 bude činit 7,877 eh, milionů euro a pokrývá se hlavně fáze zavádění a fáze využívání programu Galileo. Jak jsem řekla, je potřeba zajistit veřejnou, veřejné řízení a dobrý finanční management. Je tady relativně malý počet pozměňovacích návrhů, nebudu se věnovat všem z nich, ale uh, Eh, některé se týkají, takto některé eh, budou užitečné, eh, reflektují ty poznámky, které se týkají řízení těchto systémů. Já jsem tady zdůraznila nezbytnost předejít překrývání zodpovědností. Musíme zajistit také dostatečné zdroje pro agentury, které se budou na provozování těchto systémů podílet je tady také otázka duševního vlastnictví, eh, které se v rámci programu bude vytvářet. Takže to je také nezbytně důležité. Obecně řečeno, eh, vývoj těchto systémů a ta skutečnost, která je pro náš eh, výbor důležitá, tak jde o to, aby tyto projekty byly správně řízeny a financovány. Jedná se především o veřejné zdroje, Neuvažuje se tady o PPP. Máme uh, silné uh, nebo kvalitní výrobce uh, vesmírných technologií a chceme jich využít i pro oblast řízení dopravy. Takže tolik z mé strany a Snažila jsem se, aby ta zpráva nebyla příliš složitá. Jedná se o vysoce technickou uh, tematiku. Jde však o to, abychom se opět bavili o tom, čeho chceme dosáhnout, co mám k dispozici a co uh, bude z dlouhodobého hlediska výhodné pro všechny zúčastněné, čili členské státy, které samozřejmě chtějí fungovat co možná nejefektivněji. Děkuji. Merci beaucoup, Děkuji mnohokrát, paní Fersterová. A slovo má zástupce eh, Evropské lidové strany. Děkuji, pane předsedo. Také děkuji srdečně paní Feste, že zde prezentovala to stanovisko eh, našeho výboru eh, vůči výboru pro průmysl a že to tak precizně sformulovala. Tehdy to bylo pro nás velice obtížné Toto důležité téma eh, týkající, které jsme, jsme vyčlenili eh, z transevropských sítí a vzali jsme to vlastně jinému výboru. Protože ukázalo se, že tyto navigační systémy z 90% jsou využívány v dopravních systémech a také tam mohou eh, přinést příslušné výnosy. A proto je důležité, abychom se tím zabývali. Evropa má obrovský vnitřní trh Eh, také co se týče průmyslového potenciálu, tak je v konkurenci s eh, Spojenými státy americkými a se státy eh, jeho východní Asie s Ruskem. To nesmíme také podceňovat. A tito všichni mají ze strategických, z vojenských důvodů navigační, satelitní navigační systémy, Ehm, mají příslušné družice také ve vesmíru a můžeme eh, se pokládat, eh, to pokládat za štěstí, že máme francouzskou Guajánu eh, a další, kde můžeme také družice velice výhodně přepravit do vesmíru, které se dostanou na oběžnou dráhu v podstatě tím pádem Evropa může být pokryta kompletně, včetně Severní Afriky a tam je možné také schromažďovat informace eh, máme střediska skutečného času, reálného času v rámci Evropské unie. Není to pouze nejsou to pouze pokusná střediska, ale skutečně se realizuje celá řada projektů. A když o tom hovoříme, tak eh, já prostě nechci opakovat to, co jste již řekla vy, paní Förster. Eh, to byl eh, přesný, přesný výpočet, výčet všech možností použití. Ale když už o tom hovoříme, jak v rámci Evropské unie to, co vydáváme všechno na podpůrných prostředcích v zemědělství, v oblasti životního prostředí a chceme to kontrolovat, tak můžeme použít také právě tento družicový systém na 20 cm přesnost, kde se co používá na kterém poli. A to právě spadá do toho. Tento družicový navigační systém by se mohl používat v transevropských sítích. A e, tak, e, jak e, Dominik o tom již řekl, ale se zmínil, ale také zpravodajka, i co se týče financování, to do toho spadá. Je to naše možnost prapůvodního použití. A tady jsem ještě na těch eh, námořních dálnicích. Nejenom zde hraje roli bezpečnost, ale stále více se jezdí, pluje po moři a máme zde například určité pasáže, například eh, Baltské moři. Znám tento region, protože jsem tam doma a tam opravdu eh, pluje po vodě všechno. Jsou to obrovské nákladní lodi, kontejnerové lodi a vojenské tankery. Takže tam potřebujeme také navigační družicové systémy nebo v Bosporské úžině. Můžeme říci, že to má rozhodující význam, abychom měli zajištěno Eh, financování na následujících sedm let eh, v tom období 2014 až 2020. Myslím si, že pro nás, eh, jakožto politiky, kteří se zabývají dopravou, je to rozhodující bod. A další bod je ta námořní dálnice. Máme velký, silný provoz co se týče tankerů a také co se týče přesnosti, eh, tolerantnosti při, při eh, přistávání nebo vyplouvání eh, na širém moři. To jsou systémy, které mohou fungovat úplně přesně a během 20 minut nastupuje na trajekt 1500 osob a nebo vystupuje 1500 osob tak eh, když potom budeme mít ještě eh, mm, další oblasti, například eh, když se naplňuje tekutý zemní plyn na, do tank, velkých tankerů, cisternových lodí, tak to jsou věci, které jsou fascinující, ale také přinášejí užitek. Proto si myslím, že s telematikou a inteligentními dopravními systémy Eh, bychom se měli více obracet na tyto družicové systémy a víc jich využívat. Eh, týká se to i varování před eh, dopravními zácpami a podobně. Celý tento systém se musí ekonomicky vyplatit. Děkuji. Děkuji vám. Paní Majsnerová, děkuji mnohokrát. Teď hovořím za našeho stínového zpravodaje, který to bohužel nemůže být, protože má paralelně jiná zasedání. Děkuji paní zpravodajce velice srdečně za její zprávu i za dosavadní spolupráci a těší se i na další spolupráci a leželo mu na srdce, abych to tady vyřídila. Teď tady zazněla řada připomínek, jak důležité jsou tyto navigační a držicové systémy, jak mohou zlepšit rozhodným způsobem dopravu v Evropě. To je mi jasné, na to jasné nám všem, nemusím to opakovat ale co už funguje na silnicích, aby se zabránilo dopravních zácpách a zazněl tady ty systémy využívané na lodích a tak dále. Všude to může přinášet své výhody a proto je správné, aby z toho eh, těžila nejenom doprava, ale vnitřní, mar, eh, vnitřní trh, promiňte, občany a samozřejmě malé a středně velké podniky které jsou v úhlu pozornosti strategie 2020. Proto je důležité pohnout se ku předu. Pan zpravodaj eh, se domnívá, stínový zpravodaj, že je důležité přispět transparentnosti rozhodovacích procesů. Tato transparentnost má být zlepšena a jinak považuje za nesmírně důležité napřímit snahy nadále k tomu, aby byly účinněji vydávány finanční prostředky měla by být naprosto jasná zadání pro čerpání finančních prostředků a to je všem jasné, to je pro všechny politiky významné. Tudíž už vlastně jsem řekla všechno, protože mnoho řekli mý předřečníci. Děkuji vám mnohokrát, paní Meissnerová, paní Lichtenbergerová. Děkuji, děkuji za zprávu a pro mě je zde několik bodů, které jsou ústřední eh, pro mne, eh, které bychom měli zohlednit. V první řadě eh, je to interoperabilita. To je pro mě velice důležitý princip a vždy existují tendence tím, že se mají obcházet eh, individuální zájmy, ale to je pro mě velice důležité. Rozmanitost a tvořivost eh, velice úzce spolu souvisejí a mm, interoperabilita je klíčovým pojemem potom v oblasti působnosti. Myslím si, že také to rozší, jako rozšíření eh, případů, toho seznamu případného použití, eh, tak by se mohlo hovořit o městské dopravě. Eh, zde je to otázka intermodálních eh, dopravních řetězců a zde skutečně SMS může hrát důležitou roli. Ti, kteří jsou zde déle, ti již, ti již vědí z dřívějších rozprav, že jsem přívrženkyně interoperabilních eh, mítných systémů a to nemá být pouze perspektiva do budoucnosti ehm, Měli bychom zbrzdit eh, ten trend ke starým nebo zastaralým mítným systémům. Kromě toho eh, se, týká, se to týká také oddělení systémů využití. Je to velice důležitý prvek eh, v oblasti ochrany údajů, protože máme určité vojenské prvky, podíly, tak to může být klíčová otázka. Jaké uplatnění je možné nebo ne. Mám ještě jednu otázku a ta se týká té pasáže. Myslím, že to je ta poz, ten pozměňovací návrh číslo 9 týkající se au, eh, duševních eh, autorských práv. Eh, zde nerozumím zcela dobře tomu, nač je to zaměřeno, nebo tomu obsahu dost dobře nerozumím. Je to jasné a také chápu to, že v současné době se duševní autorská práva používají jako blokáda a nevím, jestli je to pokus nyní o toto vyloučit, eh, nebo co to znamená. Jenom prostě to ohlášení eh, duševního vlastnictví nebo nároku na duševní vlastnictví, to by z mého hlediska ještě nic neuvedlo do pohybu. Jde tady vlastně o to, že nějaké užívání by se eh, mohlo nárokovat. Děkuji. Děkuji vám, paní Lichtenbergerová, pan Kohlíček. Pane předsedající, eh, asi málo kdo z vás si vzpomene, že před 6 lety jsme měli v Evropském parlamentu, bylo to tady od odporu renesance, takovou malou konferenci, kde jsem byl vyzván, abych řekl něco o vědě a výzkumu v České republice. A tam jsem už tehdy říkal, že ano, Galileo, to je přesně ono pro naši republiku. Teď se to podařilo, já jsem rád, že v roce 2014, aspoň zatím se drží tento termín, budou všechny satelity snad ve vzduchu, respektive nad vzduchem. A že tedy ta zpráva, kterou tady Madame Foster přednesla, tak velice pěkně ukazuje, co všechno v dopravě se dá udělat. Já bych chtěl jenom podotknout, že eh, satelitním sledováním můžeme krásně vylepšit naše možnosti v archeologii. V Anglii známe spoustu věcí, které z výšky se podařilo odhalit. Eh, můžeme tam ale také zjistit eh, v životním prostředí spoustu zajímavých věcí, například rozložení kysličníků dusíku, rozložení úniků Eh, různých dalších skleníkových plynů, například metanu. Záleží na tom jenom, k čemu všemu chceme používat tyto věci. A tam bych se chtěl pozastavit nad tím duševním vlastnictvím. Tam je velké nebezpečí, pokud se nám nepodaří už na začátku stanovit jasnou platformu pro využívání té satelitní navigace a dalších satelitních věcí, že se zase budeme potýkat s tím, s čím se potýkáme ve všech nových technologiích. Například je to různé protokoly při používání výpočetní techniky, jsou to různé přípojné rozměry obyčejných zásuvek na 220 střídavého, přičemž máme harmonizovanou frekvenci, prosím, nejsme jako v Latinské Americe, kde každý stát má jiné napětí a jinou frekvenci. Nebo jako v železniční dopravě, kde elektrická trakce má řadu různých modifikací, eh, které s velkou obtíží teď dodatečně překonáváme. Čili eh, ta zpráva je velice důležitá. Já si myslím, že je eh, dobře, že jdeme dopředu a chtěl bych poděkovat zpravodajce za odvedenou práci. Děkuji vám, pane Kohlíčku, paní Deverak. Děkuji vám, pane předsedo. Když jsme eh, předtím hovořili o evropském jednotném nebi, teď hovoříme o programech satelitních navigací, které vyžadují rychlý rozvoj. Přístup, který zvolila Evropská komise ve svém návrhu, jakožto návrh, naší, návrh stanoviska naší paní zpravodajky, vítáme. Eh, jedná se nám o vytvoření vysoké kvality, která nám umožní čelit výzvám globalizovaného světa a systém Galileo a EGNOS přináší opravdovou odpověď na tyto potřeby. Myslím si, že nic nás v tomto ohledu nerozděluje. Co se týče evropského kosmického prostoru nebo vesmírného prostoru, tady máme obrovskou přidanou hodnotu, protože se jedná o nesmírně ambiciozní politiku, eh, kterou nemohou izolovaně zastávat jednotlivé členské státy. Samozřejmě z toho mohou mít užitek nejenom naši občané, ale veškeří hospodářští aktéři. A návrh komise zdá se přináší ve svém komplexu adekvátní odpověď na požadavky průmyslu. Nebudu zacházet do detailu, protože máme určité eh, rozdíly, co se týče jednotlivých druhů dopravy a využití satelitní techniky, ale v prvním čtení tohoto dokumentu si myslím, že se jedná o tak důležité projekty, že se lze tady zachraňovat také životy a je třeba, aby každý aktér převzal svou odpovědnost. A proto, když se podíváme na první článek, že Evropská unie se angažuje v tom, že by tady měl být bezplatný servis pro záchranné služby, tady již je upřesněno vlastně, urč, tady je otevřen určitý, tady, promiňte, uveden určitý otevřený přístup. Potom E, tady máme také nezbytnost koherentnosti příslušných legislativních textů, protože když se podíváme na návrh komise, e, tak se budeme snažit je samozřejmě, ještě ho samozřejmě zlepšit na základě našich pozměňovacích návrhů. Děkuji vám mnohokrát. A nyní paní Kaváda, e, ta bude hovořit za Evropskou komisi. Prosím pěkně. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já jako zástupkyně komise bych si dovolila nejprve srdečně poděkovat a především poblahopřát paní Fosterové za její vynikající stanovisko a znovu poděkovat Evropskému parlamentu za jeho pevnou, stabilní a konstruktivní podporu při realizaci těchto dvou systémů EGNOS a Galileo. Jak již řekla paní Fosterová, jedná se o systémy, které představují veli perspektivní technologie budoucnosti nejenom pro evropský průmysl, pro celý svět. Jedná se o technologie, eh, které skutečně vytvoří dodatečné pracovní příležitosti, které v Evropě potřebujeme a které pomůže hospodářskému růstu. Ráda bych připomněla, že paní Fosterová také uznala, jakož i všichni řečníci, jaké přínosy to bude mít pro jednotlivé sektory, nejenom pro sektory dopravy, ale také pro sektor zemědělství, energetický sektor a tak dále. Komise se snaží od roku 2008, kdy si skutečně vzala za úkol řízení tohoto programu společně s radou a parlamentem se komise pokoušela skutečně jít po dobré koleji při realizování tohoto návrhu, aby se tento stal brzy skutečností. Dnes jsme skutečně mohli s vámi zaznamenat úspěch. Na základě tohoto legislativního návrhu se snaží komise realizovat rámec pro tyto dva systémy pro nejbližší desetiletí jaké jsou cíle, ty zásadní cíle, eh, které by eh, toto, tento legislativní návrh měl přinést. Za prvé, aby Evropská unie mohla zaručit skutečně vysoce kvalitní servis služby. Máme tady pět služeb Galilea a tři EGNOSu. Ty první tři služby Galilea budou uskutečněny, od, zrealizovány od roku 2014 a chcete-li tomu tak, vlastně chtěli bychom veškerou infrastrukturu zlepšit a zejména akcentovat přínos pro občany, pro aplikaci pro občany. Eh, velice důležité pro instituce, a to si dovolím tady konstatovat pro všechny instituce Evropské unie, je skutečně dobré dodržení lhůt, protože jsme viděli, že v minulosti tento program trpěl nedodržováním lhůt, prodlev, od roku 2008 komise společně s Evropskou vesmírnou agenturu se snaží spolupracovat takovým způsobem, abychom mohli mm, umožnit už v roce 2014 mít 18 satelitů v kosmu, v roce 2017 24 a v roce 2020 veškeré satelity. Nehledáme tady eh, osamocenost, samotu, velice správně jste zdůrazňovali interoperabilitu a kompatibilitu. Spolupracujeme s partnery, jako jsou američané prostřednictvím GPS, aby bylo možno kombinovat oba systémy a aby, mohlo, aby se mohla zaručit lepší kvalita této kombinace. Třetím nesmírně důležitým cílem a pro komisi a vidím, že i pro váš výbor na základě stanoviska, které formulovala pana Foster, je uskutečnění eh, dobré zprávy věcí veřejných. Eh, která by odpovídala eh, vývoji a která by také reagovala na potřeby účinnosti. Dnes komise je vlastně manažerem programu, ale zítra počítáme s tím, že dojde k externalizaci tohoto řízení eh, ze strany Evropské vesmírné agentury ve spolupráci s EGNOSem. A možná bych ještě krátce zareagovala na zprávu paní Fosterové. Dovolte, abych řekla, že pro nás bylo veliké uspokojení vyslechnout si toto stanovisko. Domníváme se, že skutečně zohledňuje ty zásadní prvky, které jsou zakotveny v našem programu, jako například působnost a především úsilí, které je třeba vyvinout ze strany horizontálních programů v rámci 2020 pro zlepšení služeb. Druhý aspekt eh, zpráva věcí veřejných, tak jak tady již zaznělo, naprosto jasné dělení rolí a odpovědnosti nejrůznějších aktérů v tomto programu. Oběh informací prostřednictvím insti- mezi institucemi Komise musí být jasná a transparentní vůči Evropskému parlamentu a vůči radě, aby mohly obě tyto instituce sledovat vývoj tohoto programu nejenom prostřednictvím výboru, ale také prostřednictvím eh, toho panelu Galileo, eh, o kterém se zmínila paní Fosterová. Eh, politika, které která je také zakotvena v pozměňovacích návrzích týkající se zadávání veřejných zakázek, i když tedy v určitých bodech možná eh, to ještě musíme dořešit a především, a tím bych uzavřela, vážený pane předsedo, pozměňovací návrh číslo 9, který se zmiňuje o duševním vlastnictví. Evropská unie poprvé je vlastně vlastníkem dvou systémů, dvou infrastruktur a je nesmírně důležité, abychom zachovali toto vlastnictví proto, abychom mohli rozhodovat o tom a mít také kontrolu nad tím, kdo a jak je bude využívat. Komise ve jménu Evropské unie je vlastníkem především výsledků, které ona financuje. Ale bohužel, jak říkala paní Foster, vidíme tady eh, tu odvahu, kterou dáváte třetím stranám, aby vyvíjeli také klíčové programy pro tento program a eh, pro něž by mohla komise získat vlastnická práva, aby se mohla i v těchto oblastech stát vlastníkem a mohla tedy dávat k dispozici všem toto duševní vlastnictví, zejména pro použití. Je to nesmírně důležité eh, protože se snažíme maximálně pomoci tomu, aby nedocházelo jaksi k proděrování tohoto systému a aby se dal využívat v Evropě i v celém světě. A poslední bod to je politika kvalifikací. Myslím si, že v posledním příspěvku paní Deverak to zaznělo, Eh, tam vy jste hovořila o kvalifikacích. Ano, máme pět služeb v rámci Galilea. První je ten Open Service, který bude zdarma eh, protože jsme samozřejmě v konkurenci s GPS, která je zdarma všude, ale je také jiný servis, jiná služba a komise se snaží zanalizovat velice hluboce jakým způsobem by tady mohly být vytvořeny tarify a vidět, zda by existovaly možnosti mít nějaké přímé příjmy z toho, Nehovoříme tady o prostě nějakých vysokých částkách, ale je třeba podívat se na to, v jakých doménách by bylo možno tedy prohloubit socioekonomický užitek aby eh, bezpečnost života, záchrana životů, ta, ta třetí služba, byla zdarma. To, co žádáme, je, abyste nám dali čas k tomu, abychom mohli provést hlubokou analýzu, abychom na základě velice solidních eh, faktů vám mohli říci, kterým směrem bychom se měli orientovat. Já si myslím, eh, že, by, že je to rozumný přístup komise, která vás žádá o eh, strpeň toho, abychom mohli skutečně prostudovat toto téma, abychom mohli příhodně reagovat a abychom potom mohli patřičně reagovat eh, patřičným rozhodnutím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. A ještě jednou bych chtěla poděkovat paní Fosterové eh, ambicí komise bude završit toto dozvě v prvním čtení, eh, abychom mohli mít užitek už v roce 2013 pro realizaci tohoto programu. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám, paní Devera. Chtěla ještě zareagovat k těm tarifům. Ne, e, vy jste neřekla, že to nebude úplně zdarma, ale já mám pocit, že za začátku jste řekla, že to bude zadarma a pak najednou to slovíčko zdarma z toho uniklo, proto to byla jenom poznámka, kterou jsem k tomu učinila. Dobře, paní Fosterová má slovo na závěr. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také kolegům a celému výboru za jejich komentáře. Také děkuji komisi za velice e, komplexní Eh, příspěvek. Myslím si, že eh, vaše odpovědi byly směřovány také eh, na mé kolegy. Ty zprávy například o Cezaru jsou velice technické. A já jsem se snažila tady v tom svém textu vysvětlit veškeré věci co nejjednodušeji. Nabídnout to gro. Pan Krůmy si má pravdu, Eh, v tom, že jsou tady opravdu netušené přínosy těchto systémů. Eh, my tady připravujeme stanovisko za eh, výbor pro dopravu a v odvětví dopravy jsou ty přínosy nepopiratelné. Paní Lichtenbergová zmínila interoperabilitu. A já si myslím, že eh, můžeme podpořit investice miliard euro, liber či eh, dolarů eh, do systému, které lze prodat. Já si myslím, že, jak jsem řekla, máme skvělé špičkové odborníky, kteří pracují na vývoji systémů, které jsou prodejné po celém světě a z toho chceme také těžit. Chceme eh, z toho mít užitek jak v Evropské unii, tak i mimo. Musíme zůstat na čele tohoto vývoje, protože jsou i jiní, kteří vyvíjejí jak software, tak hardware v zahraničí. Pan Kolíček měl pravdu já si vzpomínám na tu původní diskusi o Galileu před deseti lety a je zázrak, že jsme se dostali vůbec tak daleko, protože tehdy byly značné finanční překážky, ale ty už jsme teď překonali a postupujeme ku předu. Já jsem uh, velká podporovatelka uh, vesmírného průmyslu a před několika lety. Naštěstí Francie se rozhodla zachovat si své, um, svůj, své zařízení na uh, vypouštění uh, nosných raket. Členské státy uh, se podílejí na výrobě družicových systémů, ať už je to Spojené království, nebo jiné státy, eh, kde se vyvíjí software a vyrábí hardware pro družicové systémy. A je to eh, opravdu velký biznis. Jsem velice ráda, že jsme měli možnost se k této celé věci vyjádřit. A nyní vysíláme jasný signál. My patříme k veřejnosti a Eh, naši voliči tvrdě pracují a chtějí vědět, eh, kam jdou peníze, které odvádějí státu. Je tady řada aktérů, jsou to různé, akté, eh, různé agentury, různé úřady, které nevždy ideálně spolupracují. A my očekáváme spolupráci, očekáváme, že veškeré finanční prostředky budou dobře investovány a správně využity, protože Veřejnost si to zaslouží, protože ty peníze poskytuje. Bude to komise i další úřady a orgány, které musí toto zajistit. Očekáváme, že nám podáte aktuální zprávu o svém pokroku. Přejeme vám hodně úspěchů. Toto je určitě možnost eh, upravit ještě tento text a Eh, děkuji pěkně, děkuji vám všem za vaše příspěvky, za vaše komentáře a také děkuji komisi. Kostasi, já jsem na tebe, na, na vás nezapomněla, podobně jako na Kristýnu. Eh, pomohl jste mi vypracovat tuto zprávu velice eh, pregnantním způsobem, takže děkuji Kostasi a děkuji vám všem. Děkuji mnohokrát, paní Frsterová. Připomínám, že lhuta pro podávání pozměňovacích návrhů 13. června 2012 hlasovat na výboru TRAN 10. července 2012 hlasování v ITRE 6. září 2012 a na plenárce potom v říjnu 2012. Děkuji mnohokrát, vyčerpali jsme program našeho výboru a očekávám vás zítra, kdy se budeme věnovat výlučně hlasování. Krásný večer.